Zápis ze včerejšího zasedání je tímto schválen. Podle článku 231 odstavec 4 jednacího řádu vám sděluji, že do včerejšího dne nebyl podána žádný, eh, žádná žádost o hlasování a toto korigendum je tím pádem schváleno. Příslušné maďarské úřady mě předali žádost o zbavení imunity pana poslance Kováče a podle příslušného článku jednacího řádu eh, bude tato žádost předána příslušnému výboru. Eh, výbor může a je oprávněn